takže můžeme teď skutečně přejít eh, k hlasování, k našemu úkolu. Nejprve Rusko, Ojub Didiev. Máme tu tedy deset původního textu, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel schváleno. A nyní Celé usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. A přecházíme dál. Eh, popravy v Egyptu. G, eh, první část pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Recital M, Dobře, hlasujeme. Druhá část. Hlasování je ukončeno. Schváleno. A nyní recital M původního textu, kde je pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme. Prověříme. Zahajem hlasování. Hlasování je uzavřeno. Schváleno. A nyní celé usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A přecházíme dál na, eh, k Haiti, dětské otroctví na Haiti. Máme tu společně návrh usnesení. Pozměňovací návrh 3 je pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 4, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Nyní celé usnesení, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Přecházíme na jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů. To je známo složení tohoto výboru. Ne, nepřijali jsme žádný pozměňovací návrh, tedy neudrželi jsme, pokud jde o návrh konf, eh, konference předsedů. Takže tento návrh eh, považuje za schválený. A přecházíme na, ke zprávě Zofoli. Chce si někdo vzít eh, slovo ve prospěch tohoto rozhodnutí? Takže dávám slovo panu Fjellnerovi, který vyjádřil vůli vyjádřit se proti tomuto návrhu. Takže pane Fjellner. Děkuji, pane předsedo. Řekl bych, že tady je velký důraz na hlasování o zahájení jednání na základě mandátu, což je trošku problematické. Bylo by to rozumné, kdyby na daném výboru proto byl konsenz, konsenzus. Nicméně v tomto případě tady eh, Eh, to bylo pouze od tři hlasy a mělo by to přece být i nějakou souvislost s tím hlasování na výboru, což zase teď není, <clears throat> protože to nereflektuje například hlasování na výboru pro dopravu. Nejde ani tak o to, kolik informací by mělo být k dispozici o emisích CO2, ale spíše Jde o to, kolik informací eh, budou zveřejňovat eh, a budou to moci využít jejich eh, čínští konkurenti. Nemělo by to být pravidelně <clears throat> předáváno nějakému výboru. Měl by o tom hlasovat celý parlament. Proto bychom měli hlasovat proti udělení tohoto mandátu. Děkuji ještě vás chci konzultovat, jestli tady je tu někdo, kdo by chtěl hovořit ve prospěch tohoto rozhodnutí, ať si prosím vezme slovo. Někdo je, kdo je pro. Poté, co jsme slyšeli argumenty proti. Nikoliv, dobře. Tím pádem předložíme toto rozhodnutí hlasování, kde pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno. Schváleno. Těsně, ale schváleno. Nyní zpráva Dalton. Já. Dal cuvântul domnului. Dávám slovo panu Stevensovi, aby se vy, vyjádřil ve prospěch rozhodnutí. Bude hovořit jménem zpravodaje, jestli jsem to dobře pochopil. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Pan Dalton se omlouvá za to, že tady dnes nemůže být, aby v této věci tady mohl vystoupit. Tento návrh na řízení je velmi důležitý pro toho, aby napravil mezery v boji proti trestné činnosti, aby usnadnil výměnu informací o předchozích eh, rozsudcích, což je důležité, aby se zlepšila důvěra a vzájemné uznávání v oblasti soudní spolupráce. Je také správné, aby ty eh, vyměňované informace byly kvalitní, ať už jsou o občanech EU nebo o občanech třetích zemí. Dnes podle toho současného systému je možné identifikovat předchozí soudní rozhodnutí o občanů, u občanů EU, ale ne o, u občanů třetích zemí. Tato zpráva byla schválena velkou většinu na výboru Libe, právě protože je vyvážená a chrání jak právě jednotlivců, tak, aby <clears throat> ty informace o jejich rozsudcích byly správně uváděny. Jde také o to, aby orgány mohli správně vykonávat svou práci. Jsou tady pojistky, jde pouze o ty rozsudky, které vynesly členské státy. Tento silný eh, systém, který bude dobře ošetřený, může eh, vyměňovat tyto informace a na tom se zhodl výbor Libe. Eh, Děkuji. Takže chápu, že toto je proti, že proti bude hovořit pan Pimenta López. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsme tady měli na plénu už tuto otázku a my tady máme se vyjádřit ke zprávě, která byla předložena našim poslancům pouze v jazykové anglické verzi, což je jasné porušení zásady mnohojazyčnosti. A to samozřejmě také vyplývá z těch škrtů rozpočtových, které v parlamentu byly spáleny, zejména škrtů v oblasti tlumočení a překládání. A tady si myslím, že není možné, abychom se tady vyslovovali o dokumentu, který je předložen pouze v jednom jediném jazyce. Um, as I was remind... jak, jsem, jak mi bylo připomenuto, Nyní rozhodujeme eh, tedy rozhodujeme o rozhodnutí výboru, ne o eh, textu eh, samotném. Takže jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Votul este închis. Konec hlasování. Schváleno. A přecházíme Gardia Zabal Rubial k této zpráv, první zprávě Záručního fondu pro vnější činnost. Pozměňovací návrh 7. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Druhá zpráva. Rubial rovněž. A pozměňovací návrh 44 jmenovitým hlasováním. zahajuje hlasování. Konec hlasování. Adoptat. Schváleno. Přecházíme k třetí zprávě Rubial. Pozměňovací návrh 6, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 7, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 1. Eh, zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno. Zamítá se. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pozměňovací návrh 3. Pro? proti, zdrželi se, zamítá se. Čtyři. Zahajuji hlasování. Z hlasování uzavřeno. Zamítá se. Pozměňovací návrh 5. Zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Dva hlasy. Teď celé usnesení jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme k stávající situaci lidských práv v Turecku. Pozněcí návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 2. Pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Otvírám, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítá se. Pozněcí návrh 5. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Bodu 8 máme ústní pozměňovací návrh. Máte to na hlasovacím seznamu. Paní Kumpula na 3 si vezme slovo a předloží tento ústní pozměňovací návrh. Vážení kolegové, týká se to odstavce 8, který se týká represe novinářů a já bych tam chtěl dát další větu. Vyzývá Turecko, aby zprostili obvinění Ala Aybaraka, turecko-švédského novináře, který byl eh, in a usvědčen. Díky je nějaká opozice proti tomuto eh, ústnímu návrhu? Dobře, takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Bod 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 13. Dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Recital M, původní znění, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. Celé usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Přecházíme k situaci ve Venezuele. kde tady máme usnesení, návrh společný, společný návrh usnesení, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme k situaci agentury UNRWA. Kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A závěrem zpráva, která má přímý bezprostřední dopad na úpravu letního času. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní celé usnesení, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Konec hlasování. Schváleno. Děkuji vám.